Vážení kolegyně, kolegové, nyní následuje zpráva paní Andrikien Nestav lidských práv ve světě v roce 2009 a politika Evropská unie v této oblasti. Nejdříve dáme slovo paní zpravodajce čtyři minuty. Tudiškai. Paní aukšto įgaliotinė Labai malonu matyti jūs šiandien dalyvaujant. Paní vysoká představitelko, mám velkou radost toho, že vás mohu uvítat v tomto plenárním sále, protože tato diskuse je mimořádně důležitá. Je to první politická diskuse od doby, doby, kdy existuje společná politika v této oblasti a tato zpráva vychází ze zprávy Evropské rady z roku 2009. Paní Ešten, vy nezodpovídáte za všechno, co je tady uvedeno, co se odehrálo v letech 2004 až 2009. Zde paní komisařka Eštonová nebyla ještě zodpovědná za službu pro vnější činnost, která tenkrát ještě neexistovala, ale já vás chci ujistit o tom, že my uděláme v Evropském parlamentu vše proto, abychom mohli splnit cíl eh, v oblasti vnější politiky. Před rokem vstoupila platnost nová smlouva a dnes bychom chtěli jako Evropský parlament vyslat jasný signál všem evropským institucím. Evropský parlament řekl, že nová vnější služba, služba pro vnější činnost, musí zažívat mimořádnou pozornost a také tato služba se musí zabývat především lidskými právy a situací na světě. Toto také se musí projevovat ve struktuře vnější služby a také v tom, že bude vytvořena nová generál, nové generální ředitelství zodpovědné za lidská práva. Nesmíme dopustit, aby eh, téma lidských práv se vytratilo z agendy EU a parlament navrhuje, aby v rámci této služby také existovali zvláštní vyslanci pro lidská práva, kteří by pracovali tam, kde Evropská unie nemá diplomatické zastoupení. Tito zástupci musí mít jasný mandát v oblasti obhajoby lidských práv v oblastech, kde budou činí. Je nutné, aby skupina se setkávala i v Bruselu, protože většina členských států takovýto krok podporuje. My také diskutujeme o politice EU v této souvislosti. Týká se to také aktivit evropských institucí v mnoha oblastech to je například eh, dět, práva dětí, boj proti terorismu, odstranění trestu smrti, boj proti násilí na ženách, eh, náboženská svoboda, my v této zprávě hovoříme o aktivitách EU na mezinárodní scéně. také na působení EU, OSN a podobně. Zpráva, kterou jsem předložila, je mnoha kolegy podporována mnoha kolegy z různých výborů. Nikdo nehlasoval při hlasování proti, pouze dvě osoby se zdržely. My jsme doplnili ještě jednu část, kde se to týká konkrétních případů lidských práv. Parlament dnes udělil, chtěl udělit panu Chariňasovi a to nebylo možné, protože nedostal povolení k výjezdu z Kuby. A my doufáme, že vy najdete prostředky a cesty, jak vyjádřit naše stanovisko a sice vyjádřit naše polido, politování eh, vůči kubánským orgánům. A pak je tady ještě druhý případ. Dnes Ruský soud měl vynést rozsudek v procesu, ale z neznámých důvodů tento proces proti Chodorkovskému byl přesunut, odložen. Toto je případ, který ukazuje, že právo v Rusku nevládne. Prosím, nezapomínejte na tento případ a udělejte všechno pro to, aby eh, rovná spravedlivá spravedlnost byla pravidlem v Rusku a ne výjimkou. Prezident Medvěděv chce zde udělat určitá zlepšení a je dobrá příležitost, abychom na tom trvalo. A nyní má paní místo předsedkyně slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. V pátek jsme oslavili Mezinárodní den lidských práv a my jsme se zaměřili na individuální osoby a také na společnosti eh, po celém světě, kteří bojují za obhajobu lidských práv. Já jsem se také sešla s různými osobnostmi v této oblasti obhajujícími lidská práva, například z Iránu a také z dalších zemí. Já v tom budu dále pokračovat. Jak již jsem řekla, já také res očekávám od svých kolegů, že budou postupovat také tak. Před šesti měsíci jsem vás seznámila s první vizí, jak by měla EU postupovat v politické lidských práv. Já vás nyní chci spravit o tom, jak jsme doposud postupovali a jak hodláme postupovat ve službě pro vnitřní, vnější činnost. Nejdříve chci poděkovat paní doktorce Andrikiene za její zprávu, která reaguje na výroční zprávu EU v oblasti lidských práv a jak můžeme také řešit to, jak hodláme zefektivnit ochranu lidských práv to je také to, co mi leží na srdci. Výzvy, které jsou před námi, jsou také, se dobře promítají do této zprávy. Obsahuje, jsou zde například mm, eh, veřejné svoboda projevu a také sexuální svoboda a tak dále. Paní Andrikiene zprav, eh, zpracovala 400 pozňovacích návrhů. Zpráva se zabývá mnoha tématy. Chci se zmínit o třech důležitých vývojích. Za prvé, e, Evropská komise velice důležitě pracuje na multilaterální scéně. My jsme také e, zaujmuli společné stanovisko vůči Gáze a zprávě Goldstone. EU tak také docílila eh, důležité rezoluci o Barmě a potom také trest smrti které byly schváleny. A potom také eh, rezoluce OSN eh, o Iránu. Za druhé, jak jsem v červnu oznámila, tak jsme zahájili revisi lidských, eh, politiky lidských práv. Já jsem také vyzvala eh, poslance, aby přispěli k této eh, zprávě a také jsem se obrátila na nevládní společnosti a budeme se výsledky těchto konzultací zabývat a uvidíme, jak je budeme moci co nejlépe implementovat. A já počítám s podporou parlamentu. A za třetí, my jsme začali združovat roztříštěnou politiku za posledních deset let a zpracovali jsme hlavní směry v oblasti lidských práv. A to je je důležité také pro organický rozvoj politiky eh, v oblasti lidských práv a je třeba se posunout od tohoto východiska dále. A je třeba dělat tři věci. Za prvé, Evropa musí bojovat za lidská práva na globální scéně v rámci OSN a také nesmíme dovolit rozmělnění našich standardů. Je třeba nalézt inovativní cesty, jak spolupracovat spolupracovat s partnery z třetích svět, jak podporovat také nasi, naše sdílené hodnoty, tak jak jsme také udělali při hlasování v OSN o trestu smrti. Je třeba také, aby my jsme se chovali v rámci s našimi standardy. Za druhé, je třeba také reagovat na individuální situace. Musíme mít strategie pro jednotlivé země a musíme využívat naše nástroje. Například tím, že budeme sdílet naše eh, eh, postupy, jak ochraňovat děti na internetu. Za třetí, lidská práva musí být v centru vnější služby EU a proto se musí lidská práva promítat do všech oblastí eh, služby pro vnější činnost. A musí to být také na všech úrovních. Je třeba zapracovat tuto politiku pro lidská práva do všech témat a podporovat také efektivní realizaci eh, cílů v oblasti lidských práv. Lidská práva jsou jádrem naší evropské identity a také se na ně zaměřujeme po celém světě. Vytváříme mechanismy pro podporu lidských práv a také podporujeme nevládní společnost. Financujeme specifické projekty eh, pro lidská práva ve stovce zemí. Deset let po eh, prvním eh, sdělení EU o lidských právech a po zřízení vnější služby chci zdůraznit, že naše zahraniční politika je účinná, inovativní a cílená. Ta stříbrná nit, která prochází všemi našimi vnějšími akcemi, je zlatým stavem standardem naší politiky a proto dnes velmi vítám přínos v podobě této zprávy a také chci poblahopřát závěrem eh, panu Fariňasovi k získání eh, Sacharovovy ceny. Děkuji. Um, děkuji a eh, nyní budou mít slovo řečníci jménem politických skupin. Začneme skupinou EPP, pan Vajdere, minuta 30. Paní Vajdere, děkuji, paní předsedkyně. paní místopředsedkyně. Předně chci poděkovat paní Andrikiene za zprávu, která byla téměř jednomyslně schválena. Rovněž děkuji paní Eštnové za její slova. Zpráva o e, stavu lidských práv na světě ukazuje, že e, kritická situace panuje i v těch zemích, e, s nimiž Evropská unie již po léta vede dialog o lidských právech. Právem bylo poukázáno na to, že Rusko plní pouze jeden ze šesti předpisů podepsaných vztazích eh, s Ruskem mnozí občané například nemohou eh, eh, se vrátit do Jižní Osetie nebo Abcházie. A také vás chceme upozornit na to, otázky tohoto typu. Je nepřípustné, aby Evropská unie vynakladala takovéto úsilí bez výsledku. Z je tudíž jasné, že v politice eh, podpory lidských práv je ještě co dohánět. Eh, za prvé musí být implementována jasná strategie, která stanoví nejenom povinnosti, ale také definuje strukturu, která nám umožní pak hodnotit naše výsledky a přizpůsobovat se tomu. Za druhé, evaluace nebo hodnocení situace lidských práv se musí opírat o naše zkušenosti a specificky definovaná kritéria. My nemůžeme měnit naše zkušenosti na základě nátlaku třetí země nebo eh, z důvodu ekonomických zájmů. Za třetí musíme vést konzultace s nevládními mezinárodními organizacemi, abychom eh, mohli zaručit lidská práva. Eh, musí, musí představovat prioritu i v rámci evropských vnějších vztahů a naší spolupráce pro, s třetími zeměmi. Děkuji a nyní za eh, socialisty a demokraty paní de Kaiser dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva je velmi vyčerpávající, co se týče lidských práv, ale má určité nedostatky. Velmi obtížně se čte, ale bylo zapotřebí zapracovat do ní 423 pozměňovací návrhy a je třeba eh, paní je neskutečně poblahopřát, že to zvládla. Co se týče evropské politiky v oblasti lidských práv, tak to je velmi komplexní záležitost. Z tohoto důvodu paní Eštan, a stejně tak jako paní zvláštní zpravodajka eh, pro lidská práva, Eh, je třeba říci, že příslušný personál musí být také příslušným způsobem kvalifikován v oblasti lidských práv. Jestliže si parlament přeje, aby takovéto struktury byly vytvořeny, tak eh, bychom neměli tuto oblast byrokratizovat. Tato zpráva nehovoří o porušování lidských práv, k nímž stále ještě ve světě dochází. Jestliže o tom zpráva nehovoří, tak to neznamená, že není dobrá. Je třeba neustále otevírat nová témata pro dialog. Je třeba ocenit bohatství a vyčerpávající charakter práce, kterou Evropská unie, unie v této oblasti vykonala. Přispívat k podpoře demokracie je nutné, je ovšem třeba přesvědčit i naše partnery, že lidská práva nejsou brzdou pro hospodářský růst a že nejsou zátěží pro naše vnější vztahy, naopak, že přispívají ke stabilitě a prosperitě. Vy, paní Adrikiene, jste velmi dobře vzala do rukou tuto štafetu lidských práv a výrazným způsobem jste uh, Eh, udělala dobrou stopu pro skutečně eh, účinnou Lisabonskou smlouvu. Eh, dále má pan paní Donky slovo za Alde, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, v první řadě bych chtěl ocenit všechny práci všech kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy. Cením si toho, protože tím se zdokonalí tato zpráva. Výzva byla skutečně, skutečně velká a myslím si, že jste se toho velice dobře ujala. Výraznou pomoc jsme dostali také od nevládních organizací a tím byla zpráva vylepšena. Ve zprávě se velmi dobře odráží pozice našeho parlamentu. Rád bych požádal kolegy, aby nehovořili o tématech, o kterých jsme již diskutovali. Samozřejmě je zde celá řada zemí, které by mohly být zohledněny a kde problémy existují, ale nemůžeme tuto zprávu neustále rozšiřovat. Oslabili bychom její účinnost. Je třeba upozornit kolegy na určité pozměňovací návrhy, které nebyly zahrnuty do předchozí verze. Mám konkrétně na mysli výkon trestu smrti. A také prodej určitých prostředků pro eh, terapeutické účely. Stejně tak pozměňovací návrh, který se týkal závazků ze zprávy o lidských právech z roku 2007. Tento dokument není jen dokumentem, který by vytyčoval hlavní linie pro Evropskou unii, ale především pro země, které nerespektují lidská práva. Doufám, že zpráva bude přijata. Děkuji. Děkuji za eh, zprávu eh, zelených, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a rovněž vítám paní vysokou představitelku v parlamentu. Chci srdečně poblahopřát paní Andrikiene k její práci, která byla i vynikající eh, kolektivní práce a tudíž mohla být jednomyslně schválena výborem. Měla jsem štěstí, že jsem na podzim byla pozvána k účasti na diskusi mezi členskými státy o tom, jak jak eh, by mohla být politika podpory lidských práv EU zefektivněna a eh, koherentnější. Věřím, že jsme nyní v historické eh, situaci, kdy můžeme usilovat o jakousi revizi této politiky, jak jste naznačila paní Eštnova. A já bych navrhovala, aby tento proces byl co nejinkluzivnější a nejotevřenější a velmi bych vám doporučovala, abyste zanedlouho předložila parlamentu parlamentu a radě sdělení, tak abychom mohli nad, tom, nad tím vést potom diskusi na vysoké úrovni. Dnes je důležité si připomenout, že Lisabonská smlouva klade podporu lidských práv vlastně na přední místo zahraniční politiky EU a proto potřebujeme mít vytvořené potřebné struktury. Víme, že vy, vysoká představitelka, jste odhodlána budovat tyto demokratické struktury a, a mohla byste prosím vysvětlit, si, co to v praxi znamená a jste schopna eh, splnit to, co jste eh, slibovala v létě. Také bych eh, chtěla nebo si přála, abyste usilovala o zřízení Bruselské centrály pro lidská práva. Potřebujeme-li více koherentnosti, tak určitě potřebujeme tuto stálou, tento stálý orgán v Bruselu. A nakonec vám chci poděkovat za úsilí svést dohromady členské státy minulý, minulý pátek v Oslo v rámci udělování Nobelovy ceny míru. Bez vašeho úsilí by k tomu nebylo došlo a je to velmi dobrá Eh, báze pro naši podporu lidských práv, tak aby Evropská unie měla jasnější a zřetelnější hlas ve světě. Děkuji. Děkuji a nyní eh, za skupinu ECR má slovo pan Šimanský, minuta 30. Děkuji. Já chci rovněž poděkovat paní zpravodajce za dobrou spolupráci s námi ostatními. Tato zpráva je dobrým výsledkem a chci zdůraznit jedno. Nejpronásledovanější náboženskou skupinou po celém světě jsou křesťané. Je na nich útočeno, eh, jsou zabíjeni na celém světě a svět eh, tom, k tomu mlčí. A I Evropská unie podniká příliš málo v tomto ohledu. Jsem vděčen eh, baronce Eštonové za to, že reagovala v mnoha ohledech a několikrát se zmínila o této věci. Egypt nebo Alžírsko eh, musí pochopit, že s nimi nebudeme moci vést politický dialog, jestliže tam křesťané nebudou uznávání, Ani Irák nebo Irán eh, nemohou očekávat, že vytvoříme zónu eh, volného obchodu, jestliže v těchto zemích nebude respektována svoboda vyznání a náboženství. Mnohé se, mnohé se již v posledních letech zlepšilo, ale nesmí činíme um, ustoupit um, nebo polevit, protože pak um, někdo nastoupí na naše místo. Tento týden navštívili um, uh, parlament um, biskupy z Mosulu, Bagdádu a uh, podělili se o uh, své zkušenosti s námi. My jim musíme projevit solidaritu, dát jim záruky do, bez, do budoucna. Musíme být pro ně důvěryhodní. Pokud nebudeme schopni podpořit naše přátelé, tak jsme velmi nevěrohodní. Děkuji a nyní za sjednocenou levici má slovo pan Beržia jedna minuta. Madame la présidente, notre session semble tout Děkuji, paní předsedkyně. Naše schůze se dnes zabývá speciálně lidskými právy. Také dnes dopoledne jsme se zabývali Gálovou zprávou o och, o obchodu s lidmi a také o ochraně lidí, kteří se stali předmětem obchodu s lidmi. Především nesmíme diskriminovat cizince. Pro mě je tato zpráva velice důležitá, protože tato zpráva vychází z určitého úhlu pohledu na lidská práva, která jsou dochro, přece jenom rozdělena podle toho, o koho se jedná. Náboženská svoboda či na, eh, svoboda víry jsou pro mě důležité věci a po celém světě se v této oblasti odehrává hodně pro, pro následování. Bohužel zpravodajka týká náš eh, pozměňovací návrh týkající se víry zamítla. I když eh, se to týká především křesťanů a e, také odboru, ale zdá se, že útočíme pořád na stejné země. Irán, Irák, Rusko, Kuba. A také nejsou zmíněny jiné země, například v Magrebu, kde dochází k velkému ubližování a trápení lidí. To je také například v Kolumbii, kde jsou porušována lidská práva. Já doufám, že o to potom budeme ještě diskutovat a budeme obhajovat univerzální pohled na lidská práva. Tady máme ještě hodně práce. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Provera za F, pan Provera E, D. Paní předsedkyně, především děkuji zpravodajce, že některé mé pozměňovací návrhy akceptovala týkající se náboženské svobody. Jsem rád, že tato zpráva byla zpracována. Stále nastávají tragické události týkající se náboženské víry. Často se to týká například také eh, nemožnosti vykonávat svá náboženská práva, náboženskou svobodu a to se týká všech náboženství. Na toto téma se stává stále citlivějším tématem, namísto toho, aby se to stalo samozřejmostí a nemuseli jsme vůbec o tomto tématu diskutovat. Proto potvrzuji svůj původní návrh, že bychom měli zveřejnit výroční zprávu Evropského parlamentu o náboženské svobodě v, po celém světě, protože tato zpráva by nám dala údaje tak, abychom mohli působit preventivně. Děkuji. Děkuji vám. A za nezařazené paní Sinclair, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně sovětské děti byly vyučovány tak, že se učili, že Stalin vy, eh, nalezl eh, parní stroj. A vypadá to, že naše evropské děti budou vychovávány tak, že my bojujeme proti lidským právům. Spravodajka hovoří, že EU se stará o lidská práva mimo EU, ale jak to vypadá v EU, jak to vypadá tak také s Belgií, jak to vypadá například s deportací Romů z Francie v tomto roce. To, co můžeme od vnější služby očekávat. E, minulý týden Amnesty International si stěžovala na činy Evropské vnější služby. E, minulý týden jsem obvinila e, belgické předsednictví, že je pouze duchem a belgické předsednictví se mnou souhlasilo. Oni řekli, že tak chtějí být a proto já bych byla proto, abychom zorganizovali další zasedání 10. ledna a potom nám paní baronka vysvětlí, co lidská práva pro ní znamenají. Děkuji a nyní k dalším řečníkům. Je to zaprvé pan Kačmárek, minuta 30. Vážená paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, v první řadě bych chtěl srdečně poděkovat za tuto zprávu o lidských eh, právech eh, za rok 2009. Nebylo to jednoduché, stále se porušují lidská práva. Eh, této zprávě se uvádí nejrůznější státy a instituce s tím, že jsou také vyzýváni, aby udělali konkrétní kroky k ochraně lidských práv. Myslím si, že bychom skutečně měli také kontrolovat, zda instituce dělají to, oč je parlament žádá. Jinými slovy, jestliže to neuděláme, tak za rok budeme muset napsat stejnou zprávu. Stále ještě děláme příliš málo. Měli bychom jednat efektivněji a výkonné orgány bychom měli přivést k tomu, aby skutečně také naše myšlenky uskutečnili. Evropská vnější služba eh, má určitě zvláštní status eh, a to se týká také lidských práv. Společná vnější politika Evropské unie by měla podporovat lidská práva a jestliže se podíváme na naše cíle, jak bychom je měli zrealizovat, tak si myslím, že když to uděláme, tak se situace v celém světě zlepší. Děkuji a slovo má nyní pan Zemke. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že se mohu ujmout slova. Dnes analyzujeme výroční zprávu která se dělí na dvě části. Ta první část to je jakýsi pokus analyzovat zachovávání lidských práv po celém světě v roce 2009. A druhá část se týká našich aktivit v oblasti ochrany lidských práv. Je to skutečně tak, že jsme za rok dosáhli určitého pokroku, co se týče právě zachovávání lidských práv? Bohužel nemůžeme říci, že ano. Zcela jistě nemůžeme hovořit eh, o pokroku v této oblasti za rok 2009. Mám tím konkrétně na mysli eh, trest smrti, potom mučení v četných státech světa, násilí proti ženám a také nucené práce mnoha milionů dětí po celém světě. A nyní druhá část. Evropská unie. Naše cíle a naše hodnoty jsou nesporné. Naše největší obavy spočívají v tom, že Evropská unie se musí více a efektivněji zasadit o lidská práva. Souhlasím se všemi návrhy, které tato zpráva obsahuje. Ovšem, jestliže by to bylo vše, ty naše návrhy, tak eh, by už lidská práva byla zachovávána. Děkuji. Děkuji. A slovo má nyní pan Garenc z ALDE. Eh, dvě minuty, prosím. Děkuji. Zpráva paní Andrikiene je pozoruhodný dokument. Je to Eh, eh, příručka pro všechny, kteří se vyslovují pro lidská práva a je dobře, když táhneme za jeden pro vás s ostatními zeměmi světa, které se zasazují o lidská práva. V některých zemích platí ještě stav z středověku, ale ani Evropa nemá právo vystupovat příliš arrogantně. Samozřejmě, že je nutno kritizovat eh, země, které porušují lidská práva, ale to by bylo ještě věrohodnější, kdyby 27 20 členských států EU, všechny tedy, kdyby akceptovali mm, eh, rozsudky Evropského eh, soudu pro lidská práva. Eh, je na čase, abychom se i my angažovali, aby i naše vůle byla věrohodná a abychom respektovali orgány, které jsme si sami vytvořili. Děkuji. Paní Lochbíler, minuta 30, vážená paní předsedkyně, vážená paní baronko Eštnová. Evropská unie má bohatství nástrojů na zlepšování stavu stavu lidských práv na světě. EU je regionální moc, která v multilaterálních orgánech se dovolává e, prosazování politiky lidských práv a měla by tak činit ještě intenzivnější je e, v zavedením vnější služby šance přemýšlet o tom, zdali tato politika má i účinek, kýžený účinek. Myslím, že ano, já to vítám a vítám stávající koncepci eh, politiky lidských práv, kterou jste avizovala, paní Baronko, ale mám velkou starost, zdali to bude sladěno eh, se stávajícími strukturami eh, v rámci vnější služby. Existuje nebezpečí, že budeme mít ještě méně zdrojů než dosud a nebudeme moci prosazovat mm, viditelnou evropskou politiku dodržování nebo prosazování lidských práv to znamená, že ty instituce, které jsme vytvořili, bude pouze jakýmsi fíkovým listem, jestliže nebude dostatek orgánů a osob, které se o to budou zasazovat. Ani mainstreaming lidských práv nepovede k sám o sobě k výsledkům. Potřebujeme expertní tým se zakotvením na nejvyšší úrovni, potřebujeme zadání pro všechny aktéry, aby to brali vážně a teprve poté může dojít k mainstreamingu ve všech oblastech politiky a na všech úrovních. Bylo by nepochopitelné, neviditelné, neprofesionální a ano, krok zpět, kdybychom sázeli pouze na mainstreaming. Ti lidé, kteří trpí porušováním svých nejzákladnějších práv, očekávají eh, jinou, účinnější politiku eh, podpory lidských práv a nikoli pouze zprávu eh, tohoto tématu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tanok, minuta 30. Paní předsedkyně, já blahopřeji ehm, zpravodajce za vyvážený a rozumný přístup k této věci. Moje skupina ECR je odhodlána podporovat základní lidská práva po celém světě, ale také uznáváme, že lidská práva musí někdy být vyváženy s reálnou politikou. Proč jinak by Evropská unie vyvíjela strategické partnerství s Čínou, která ignoruje lidská lidská práva a také Evropská unie má morální povinnost poskytovat rozvojovou a humanitární pomoc rozvojovým zemím, i když tam je skutečně politování eh, hodný stav lidských práv, například v Afghánistánu, kde ženy trpí institucionalizovanou diskriminací. Nicméně mám radost toho, že tato zpráva zdůrazňuje země, které mi leží na srdci během mé kariéry. Vietnam, Kuba, Venezuela, Irán, Zimbabwe a Severní Korea. Otázka beztrestnosti eh, v Rusku pro porušování lidských práv je eh, rovněž zmíněna. Eh, demokracie, lidská práva a svoboda jdou ruku v ruce, ale mám určité pochybnosti, když tento parlament se dovolává mezinárodního práva, pokud jde o určitou praxi, jestliže právní základ není jasný. Vím, že zítra například eh, v Malajzii byl určitý trest prohlášen eh, za eh, protiprávný. My musíme skutečně jednat a nejen slovy, abychom byli věrohodnou institucí. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Beldry na půl minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. to, že se zasazujeme o lidská práva, může být pouze také naší tak takovou srdečnou, srdeční záležitostí. Především náboženská svoboda to je základní právo a přitom je to velice porušováno. Také je to určitým povzbuzením pro komisi jde o to, aby opravdu všichni, kteří budou členy, kteří jsou členy vnější služby, bojovali za svobodu náboženství. Například v Pekingu Kingu jeden zastánce lidských práv, který má domovní eh, arest a je mu zabráněno vystupovat v ven. A potom tady máme pakistánského obhájce lidských práv, který byl odsouzen k smrti, tak v osobním rozhovoru chtěl pakistánský ministr zahraničí, nechtěl ustoupit od této obžaloby. Azia Bibi musí být osvobozen. A za třetí, Jusef al byl odsouzen k smrti v Afganistánu. I tento člověk má být propuštěn z vězení a neměla by mu být upírána svoboda. Máme dostatek příkladů, ale máme, jednáme. Jestliže Čína vyzývá k bojkotu udělování Nobelovy ceny a také Afghánistán a Irán se tím řídí, tak je to pro mě příklad toho, jak velice těžko islámské vlády mají potíže s lidskými právy. A nyní stále více dochází k pronásledování křesťanů na Blízkém východě a také je tady netolerance vůči křesťanům přímo v Evropě. Roz rostoucí problémy z muslimských kruhů, jako například následní na ženách eh, a šaria a také nucené sňatky nesmíme ignorovat. Já se domnívám, že kulturní relativismus zde působí a to znamená, že máme tak říkajíc eh, tolerovat eh, v různé další svobody a přitom dochází k omezování práv muslimských menšin. Eh, Domnívám se, že pan Kukan není přítomen, takže slovo má pan Prody, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva Kiene je celkem za to vynikající zprávou na níž socialisté a demokraté spolupracovali a vnesli do ní důležité aspekty. Lidská práva patří vlastně k ustavujícímu základu Evropské unie a její výstavby a jsou teda nezbytným faktorem a e, dnes a denně e, se jich parlament musí dovolávat. E, lidská práva jsou nedílná a je zapotřebí mít eh, jinou novou vizi než dosud. Je nezbytné považovat za lidská práva také mm, eh, rovný přístup k přírodním zdrojům. Klimatické změny v v příštích eh, eh, letech eh, způsobí vlastně vznik celého proudu imigrantů, kteří budou prchat před nepříznivými klimatickými podmínkami. Je nezbytné, abychom zaručili jejich důstojnost a lidská práva. Stávající zákony zatím ještě neznají výraz uprchlík z důvodu nebo před klimatickými změnami a e, to je nutno e, vzít v potaz a do e, textu také zahnout, abychom mohli vést vážnou diskusi na toto téma. Děkuji. Nyní má slovo pan Čáke, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. My slavíme dnes udělení Sacharovovy ceny, ale eh, máme ještě mm, mnoho další práce. Chci zdůraznit mm, několik prvků z této zprávy. Nutnost bojovat eh, eh, za spravedlnost a nikoli beztrestnost. Je důležité nejenom pohnat pachatele ke spravedlnosti, ale ti, kteří se obávají, že nebo domnívají, že porušování lidských práv liberální demokracie přehlížejí nebo ignorují, musíme vyvést eh, z omylu této zprávě žádáme eh, sankce pro eh, ruské funkcionáře, kteří mají na svědomí vraždy novinářů a nebo hm, právníků a hm, kteří nečinili nic jiného, než že eh, podporovali eh, nedílná univerzální lidská práva. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo pan Van Dalen, minuta 30. Voorzitter, de afgelopen decennia. Eh, vážená paní předsedkyně, v minulém desetiletí jsme zažili jak v některých krajinách světa se zlepšila situace s lidskými právy v Jižní Evropě, v Latinské Americe. Obecně to pokračuje s demokratizací. Bohužel v zemích islámu nemáme žádné pokroky. Irák, Irán, Pakistán, Somálsko. V těchto zemích mají eh, kasty a náboženské skupiny, jiné náboženské skupiny velké problémy. Neustále je jim předhazována blasfemie k těm, kteří nevěří v islám. Dochází k porušování lidských práv, k násilným vraždám. Lidé, kteří žijí v těchto zemích, žijí velice často jako muslimové. Čtyři lidé z pěti, kteří jsou pronesledováni kvůli jejich víře, jsou křesťani a především právě v islámských zemích. Apeluji na komisi a na eh, vysokou představitelku pro vnější činnost Evropské unie, abyste také udělali něco pro, eh, pro následované křesťany ve světě. Děkuji. A nyní dvě minuty, pan Salavrakos. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, skutečně bych chtěl poděkovat eh, za eh, zprávu, která je velice rozsáhlá. Chtěl bych především říci, paní předsedkyně, že před dvěma tisíci lety staří řekové říkali, že člověk je měrou všech věcí. Ří, římané později řekli homo hominis lupus, člověk člověku vlkem. A já bych k tomu chtěl dodat. To, co zastupovali staří řekové, tato stará filozofie, platí ještě dnes, anebo jsme se o ní odchýlili. Nedosáhli jsme ovšem správného výsledku, co se týče dodržování lidských práv. Hospodářská krize, sociální krize, která se v Evropě a v celém světě rozšířila, vedla k obrovským problémům. A především se dotkla chudých eh, vrstev obyvatelstva. V podstatě je zbavila jejich globálních základních lidských práv. Eh, paní předsedkyně a paní baronko Eštanová, nesmíme být nečinnými. Musíme učinit opatření eh, pro sociální ochranu. Musíme bojovat proti sociálnímu vyčlenování. A chtěl bych i připomenout ještě jednu věc. Zaměstnanost to není otázka prostředků, je to otázka lidské důstojnosti. Proto e, se musíme o to vždy v Evropě zasazovat. Děkuji. A slovo má nyní paní Vetman. Minutu, prosím. Děkuji. Civilizaci není možné měřit eh, podle eh, jejího technického pokroku a blahobytu, nýbrž stále větší měrou také podle respektování lidské důstojnosti. Tento citát pochází z jednoho vysílání na téma lidských práv k 21. století a mělo by být pro nás varováním. Věrohodnost Evropské unie v této oblasti není žádná samozřejmá věc. A eh, proti měření podle dvojího metru není také ochráněna ani naše naše politika. Eh, s tím, co máme EAPD, jsme měli možnost eh, také vidět, eh, co se děje. Lidská práva musí být ve všech, obsažena ve všech oblastech vnější politiky Evropské unie. Já si myslím, že bychom měli přeskoumat účinnost všech nástrojů, které máme, protože nestačí mít pouze silnou politickou vůli, ale musíme mít také silnou sílu k prosazování všeho, co chceme. Děkuji. Děkuji. A slovo má nyní pan Mikolášik, minutu a půl, prosím. Děkuji vážená paní předsedkyně, vážená Lady Eštonová, eh, milé kolegyně, milí kolegové. Evropská unie je založena na, eh, na aktivitách, na demokracii, na rovnosti. Zásady právního státu a tak dále. Jestliže Evropská unie chce sehrát velkou roli při prosazování lidských práv eh, i ve světě, musí nezbytně Eh, prosazovat eh, politiku soudržnosti, kterou musí zastupovat také všechny členské státy. Nabití účinnosti Lisabonské smlouvy je jedinečnou příležitostí pro významný posun v oblasti lidských práv a demokracie. Od této doby by se měla tato smlouva stát ústředním prvkem právě zahraniční politiky. Rozhodnutí začlenit lidská práva do struktury Evropské služby pro vnější činnost má proto nesporný a rozhodující význam. Jsem však přesvědčen, že vytvoření i zvláštního zástupce pro lidská práva by přispělo ke zvýšení soudržnosti a především k potřebnému zviditelnění vnějších činností Evropské unie v této oblasti. Závěrem bych chtěl pogratulovat eh, zpravodajce paní Andrikieně k vynikající práci, kterou vykonala eh, zpracování výroční zprávy o lidských právech eh, za rok 2009. Poskytuje důkladný přehled veškerých evropských činností v oblasti ochrany lidských práv v Evropě a po celém světě. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Cashman, minuta 30. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodajce za předložení vynikající zprávy. Paní Baronko, jsem nesmírně šťastný, že jste nyní ve funkci, eh, protože eh, vaše minulost ukazuje, že vůbec neváháte zastat se lidí, kteří eh, nemají hlas a práva jsou jim ehm, odebírána. Lidská práva neznají národní hranice Eh, jsou univerzální. Eh, nicméně ta univerzálnost v tomto ohledu selhává. Na celém světě máme dohody eh, s africkými, karibskými, pacifickými zeměmi, kde práva lesbických, homosexuálních, bisexuálních a tak dále lidí nejsou respektována. Dokonce v dohodě Kotonu je otázkou, zdali má, mají být tito lidé respektováni a proto potřebujeme silný direktorát, silné ředitelství ředitelství pro lidská práva v rámci vnější e, služby, abychom zajistili politickou koherenci v rámci zahraničních vztahů, obchodu a ekonomiky. Máme dohody o volné zóně obchodu, kde ale článek 3 lidských práv nikdy e, nebyl implementován. Parlament dává doporučení, ale rada ustupuje. Takže e, čekáme na vás a na vaše vůdcovství při obraně a obhajobě lidských práv se všemi zeměmi, ve všech zemích nich, eh, s nimiž máme eh, dohodu. V roce 2009 eh, Rada schválila tzv. toolkit LGBT, k tomu vám blahopřeji. Jde o to, aby vnější služba také bojovala o základní práva homosexuálů, les, lesbických skupin, bisexuálů a transsexuálů. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Macmillan Scott. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já promluvám jako místo předseda parlamentu pro demokracie a lidská práva. Děkuji paní Andrikene za vynikající zprávu. Baronko Eštnová, ve vašem eh, proslovu jste se zmiňovala o nových strukturách v rámci vnější služby, respektive nezmiňovala. Když jsem eh, studoval tuto věc před mnoha eh, lety, tak eh, jsem eh, se domníval a stále se domnívám, že je nutno vytvořit strukturu pro boj za lidská práva. Domníval jsem se poté, že Evropská komise to chtěla zrušit a vlastně rozprost přijít eh, eh, tuto agendu ve všech ostatních oblastech politiky, ale vy jste se zmínila, že je nutno, aby tato stříbrná nit lidských práv pronikla do všech oblastí, ale tato nit nesmí být příliš tenká nebo křehká, aby se nám nepřetrhla tak jak paní Hautala jsem navštívil minulý týden Oslo a chcel, chtěl bych se zmínit o jedné věci seděl jsem eh, za paní Pelosi eh, z Ameriky. Politici, diplomaté, všichni byli eh, jednotní, úředníci, nevládní organizace a skutečně během těch ovací pro laureáta všichni povstali a byli jsme jednotní jako západní společnost. Jsme obhajovali sadu principů. V budoucnu, když Evropská unie bude uplatňovat svou měkkou sílu, musí tež uplatňovat své principy a těšíme se a doufáme, paní Eštnová, že vy se o ně budete zasazovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji a slovo má pan Poreba. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, zpráva paní Andrikiene je velmi rozsáhlá. Ovšem, tato zpráva ne zohledňuje všechny situace v oblasti lidských práv v roce 2009. Vůbec se tady nehovoří o pronásledování křesťanů ani ve třetích státech, ani v EU. Evropská unie má příslušné diplomatické a politické nástroje tak, aby se vypořádala s pronásledováním křesťanů. EU by neměla uzavírat oči před porušováním lidských práv v Rusku. Ne, v současné době se dojednává dohoda o spolupráci s Ruskem a já se domnívám, že toto je dobrá příležitost, abychom pozvedli otázku lidských práv na vyšší úroveň. Nesmíme zapomenout na pronásledované lidi v Rusku, v nevládních organizacích. Jsou to také obchodníci, kteří jsou pronásledováni pouze proto, protože mají odvahu a sílu požadovat svá práva. A nyní pan Campbell, jedna minuta. My všichni také odsuzujeme zneužívání lidských práv jako v Iránu a v Číně, ale my musíme také však upozornit na průmysl v oblasti lidských práv protože Evropská charta lidských práv je zakotvena v Lisabonské smlouvě, pak je, jsou tady další také opatření, která dávají například také volební právo vězňům a vrahům. A my máme další katastrofy, máme například také právo ve Spojeném království, že teroristé u nás mohou nadále zůstávat, protože jejich práva jsou více ohrožena snad než práva ostatních občanů. A potom tito lidé si najímají eh, právníky, kteří stojí strašně milionu a toto musí skončit. Děkuji jedna Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedkyně. To, že Evropská unie nyní se hekticky zajímá o lidská práva, to spadá eh, také do, eh, hovoří se o diskriminaci křesťanských eh, křesťanských občanů. Je to správný směr. Myslím si, že všude možně v Egyptě, v Iránu, v Iráku, také v Turecku eh, bývají křesťani pronásledováni a tam bojují o holé přežití. Jsou, eh, je třeba eh, to, že někoho nutíme k větší toleranci, to není, na to není nutné mít novou pozici. Různé prostředky nátlaku, těch máme dostatečně, ale musíme udělat eh, konkrétní opatření. Nebude zde pro tyto země žádná smlouva, nebudou zde finanční prostředky, nebudou zde žádné ochranné prostředky, ale budeme chránit eh, křesťanské menšiny. Je třeba, když nepomohou humanitní argumenty, tak eh, doufáme, že jiná slova těm všichni správně porozumí. Děkuji. Děkuji a nyní má eh, paní Gálová slovo na minutu a půl. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážená paní vysoká představitelko, v první řadě bych eh, chtěla eh, poblahopřát své kolegyni paní Andrikiene za velice dobrou práci. Bylo předloženo velice mnoho pozměňovacích návrhů a ona tuto práci zvládá velice elegantně. Eh, vypracovala kvalitativně velice dobrou zprávu. Eh, hovoří se zde také o nejslabších skupinách, eh, které potřebují silnou ochranu. Jsou to menšiny původních obyvatel a také děti. To, co sformulovala služba pro vnější činnost Evropské unie, e, to, co bylo řečeno e, paní Eštonovou, tak to si myslím, že se střetává s velkým souhlasem. Musím vytvořit institucionální předpoklady pro to, aby lidská práva e, byla uplatňována ve všech činnostech Evropské unie. V současné době potřebujeme správné kroky. A jestliže ducha, o kterém hovoří tato zpráva, nebudeme správně využívat, tak to bude mít velký dopad na naši důvěryhodnost. Tato rozprava na plenárním zasedání je velice důležitá a zpráva, o níž se dnes hlasuje, tak by měla tato zpráva také zprostředkovat poselství v tom smyslu, že lidská práva musí být chráněna nejenom v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. Děkuji. Grazie, la parola all'onore. Děkuji. A slovo má nyní pan Migalsky. Minutu, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně eh, Lady Eštonová, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že se hovoří o lidských právech, protože to je eh, integrální součást EAD. Eh, e jsem velmi potěšen. Máme hodně nástrojů, eh, které používáme EAD a jsem rád, že takovým způsobem mohou být lidská práva lépe zohledňována. jsem také v pracovní skupině o Rusku a jsem potěšen, že se o lidských právech v Rusku zde hovoří, protože eh, Rusku musíme podpořit ty, kteří se tam zasazují o lidská práva. Naše podpora je velice důležitá a proto musíme podpořit i tuto zprávu. Musíme s ní eh, souhlasit, eh, protože zástupci lidských práv v Rusku potřebují velkou pozornost. Děkuji. A slovo má nyní pan Sonik. Minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně rozprava o zprávě k lidským právům a teda výroční zprávě o lidských právech za rok 2009 jde ruku v ruce se smutnou skutečností. Laureát eh, Nobelovy ceny eh, míru Louis Xiaobo a další například pan Fariňas, eh, neobdrželi povolení eh, k výjezdu. My jsme se setkali s biskupy z Iráku, kteří nám sdělili, že jsou nadále svědky pronásledování křesťanů a došlo také k útokům na bagdadskou katedrálu. A to vyjevuje, že skutečně zde máme problém s dodržováním lidských práv a Evropská unie by na to měla patřičně reagovat chci eh, se připojit k apelu Jiřího Buska, který řekl, že útoky v Iráku na křesťany musíme považovat za prioritu. Nesmíme připustit, aby tito lidé byli nahlížení jako občané druhé kategorie. Jediný eh, křesťanský seminář v této zemi je nadále uzavřený. Poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, eh, svitla naděje, že situace lidských práv se zlepší, ale my musíme působit v mezinárodním měřítku a musíme také obecně usilovat o zlepšení bezpečnostní situace. To by měla být nedílná součást zahraniční politiky EU. Děkuji a nyní má slovo pan Zanit zaniky minutou 30. Děkuji paní předsedkyně, paní Eštnová, eh, eh, dámy a pánové. Jako místo předsedkyně rozvojového výboru eh, se zabývám problémy mnoha zemí, například v Africe, kde lidská práva jsou pravidelně pošlapávána neli ehm, eh, zapomíná na zcela. Ehm, minulou neděli jsem se vrátila z oficiální návštěvy eh, v Kongu. Ehm, bez ohledu eh, na oficiální setkání jsem se setkala i se zástupci nevládních organizací, které tam pracují. Navštívila jsem jejich centra, pracují velmi dobře. Setkala jsem se i s obětmi v zemi, kde znásilňování bylo nástrojem válčení, kde ozbrojené bojůvky dívky opakovaně se dopouštějí eh, eh, masového znásilňování a násilí na ženách, mladých, eh, starých lidech a dětech. Uvádím tento příklad Demokratické republiky Konga, protože je to moje poslední, nejčerstvější zkušenost a současně bych chtěla apelovat na to, aby abychom porušení, porušování práv žen stíhali eh, velmi intenzivně. Je nutno financovat také ochranné eh, programy pro ženy a bojovat proti jiným formám, těžkým formám násilí páchaného na eh, ženách, mrzačení a tak dále. Děkuji vám. Děkuji rovněž a nyní má slovo paní Matera, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně Baronko Ešnova, dámy a pánova, pánové. Vytvoření Evropské eh, vnější služby představuje historickou příležitost eh, skutečně řešit otázky lidských práv a demokracie. Především je důležité, aby dodržování lidských práv se dostalo do centra zahraniční e, politiky. Je nutno, aby v rámci delegací Evropské unie a e, velvyslanectví v zahraničí panovala synergie tak, protože existují zvláštnosti, které se různí země od eh, eh, země. V mnoha zemích ještě panuje eh, nebo se vykonává trest smrti. To je vlastně nejbrutálnější forma provádění zákonů. V Rusku například stále ještě mm, je uplatňován trest smrti. Lidská práva nesmí být tolerována, pardon, eh, ne, nesmí být tolerováno porušování lidských práv žen, jejich mrzačení a tak dále. Je nutno vyčerpat všechny nástroje obsažené v usnesení OSN, kde je zakotveno mezinárodní moratorium vůči sexuálnímu mrzačení žen. Eh, vítáme úsilí Rady a komise o podporu lidských práv a vítáme především eh, zprávu o lidských právech. Eh, a nyní máme Catch the Eye, mám na seznamu 15 řečníků, nevím, zdali všichni budou moci hovořit a začíná pan Sobor. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, v mnoha oblastech dochází ke kodifikaci lidských práv, ale máme tady také určité nedostatky ve srovnání s jinými mezinárodními organizacemi. Musíme ještě hodně věcí dohonit. Já podporuji apel, kde se jedná o to, aby charty lidských práv byly ratifikovány. Chci zde zdůraznit, rámcovou dohodu o etnických menšinách a také o menšinových jazycích. Tady se skutečně jedná o to, že v budoucnosti přistoupíme také k dohodě o lidských právech Rady Evropy. Je třeba také, abychom v této oblasti eh, lép, naši práci lépe koordinovali. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo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 Evropská unie má určité hodnoty a snaží se prosazovat lidská práva po celém světě. Zde máme ještě hodně práce. Lisabonská smlouva zefektivňuje naši práci. Naším přesvědčením v Evropskému parlamentu je to, že v těchto akcích musíme pokračovat. Máme již správné nástroje, které mohou tvořit rámec pro ochranu lidských práv. Nejvyšší prioritou musí být prosazování všech mezinárodních konvencí proti mučení a dalším nekalým praktikám. A my musíme také zvyšovat tlak na příslušné země. My musíme také chránit ženy a dívky a chránit jejich sexuální zdraví. Děkuji vám. Paní Parvanová? Děkuji, paní předsedkyně. My dnes hovoříme o ochraně lidských práv a já se chci zaměřit na situaci žen v konfliktních zónách v Iránu, v Gáze a také v Kongu ženy a děti jsou těmi, kteří jsou nejvíce postiženy válečnými konflikty. My nesmíme toto dávat stranou a musíme priorizovat především ochranu žen a dětí ve své politice. Status žen se často v rozvojových zemích stává obětí našich obchodních zájmů. My dnes potřebujeme konkrétní kroky, tak abychom zvýšili podporu lidských práv ve třetích zemích a zaměřili se speciálně na ženy a děti. La parola all'onorevole Lunacek. Děkuji, slovo má pan Lunacek. No. E, la parola Tavares. Že e, není přítomen, takže slova má pan Tavares. No, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, portugalská a francouzská vláda Co děláte s takovými to vládami, s, jako francouzská a portugalská vláda? Děláme všechno proto. Tyto vlády dělají vše proto, aby neviděli protestující lidi. A to není eh, to, co si představujeme eh, v lidských právech. Představte si, jak se k tomu postaví rada jak vypadá myšlenka, která zatím vším vězí. My bychom chtěli, aby naši diplomati měli jako absolutní prioritu obhajobu lidských práv, aby to nebylo až na čtvrtém nebo pátém místě, ale aby to byla prvořadá úloha, aby se zamýšleli nad situaci lidských práv, aby to byla jejich eh, práce na plný úvazek. Tomu by se měli věnovat. Ne, nejenom, abychom měli generální ředitelství, které by se touto eh, tímto tématem zabývalo. Děkuji a nyní pan poslanec Bronz. Děkuji. Když eh, jsme eh, vyslechli dnes ráno záznam slov pana Fariňase, byl jsem překvapen, že se identifikoval a i své kolegy jako nenásilnou opozici vůči kubánskému režimu. Myslím, že je velmi důležité respektovat práva lidí, kteří ani nepáchají násilí, ani nepovzbuzují násilí na straně jiných eh, musíme ale si uvědomit, že v některých eh, evropských státech jsou lidé pronásledováni za to, že mají jiné politické názory, jako například pan Gert Wilders v Nizozemsku, anebo kacířské názory na akademická témata. Eh, navíc eh, politická strana bez jakéhokoliv násilí byla zakázána v Belgii a dále pokus zakázat jednu stranu stroskotal na německém ústavním soudu, protože ty důkazy byly, údaj, byly fa- falšovány ve Spojeném království, eh, také eh, byla, eh, byl podniknut pokus zakázat naši stranu, ale bez výsledku. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní pan Jakolino. Paní Jakolino. Signora Presidente, Lady Aston, la politica dei diritti umani dell'Europa. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská politika o lidských právech se nachází v, na milníku. Jasně zde se ukazuje, co musíme konkrétně udělat. Evropská vnější služba je jednou z možností, že Evropská unie bude svou práci efektivně směřovat také s ohledem na členské státy. Je třeba skutečně chránit lidská práva, mladé lidi, staré lidi, eh, handicapované lidi lidi, eh, kteří zastávají určité eh, politické názory nebo mají určitou eh, náboženskou víru. Každý musí mít možnost vyjádřit svobodně svůj názor. Určité kroky zde v tomto parlamentu již byly učiněny. Ovšem musíme vést také konkrétní dialog se třetími státy. Je možné vyvinout, vypracovat program, který bude skutečně zaměřen na lidská práva Děkuji. Děkuji, pan mm, Mavo Nikolas, prosím. Jederi Charát. Pani Eštnová, je pro mě velkou radostí, když vás slyším hovořit o příslušnosti Evropské vnější služby a promlouváte jako vedoucí této služby a říkáte, že jsme zavázáni těmto lidem a že my jako Evropská unie eh, musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zajistili eh, uskutečňování těchto principů a hodnot, které všichni sdílíme, tak abychom mohli eh, sehrát tuto pozitivní roli. Vy znáte naši pozici. Přejeme si, aby vzniklo zvláštní oddělení nebo útvar pro podporu lidských práv a svobod. Musí se jednat o orgán dozoru, který musí být eh, patřičně eh, zakotven. Ale Lady Eštnová. Bez ohledu na to musíme pohlednout i dovnitř, nejenom s vně EU. Když jde například o Kypr, tak e, víte, že existují tisíce kyperských uprchlíků, kteří byli pozbaveni svých e, práv, nemají dokonce ani přístup ke svému jmění. A na turecké straně máme e, populaci, která je obsazena tureckou armádou. A já se domnívám, že je nutno, abyste prvního vyslance Evropské vnější služby vyslala právě na kyperskou řecko-turecké území. Děkuji, slovo má pan Schmidt. Pan Schmidt nemluví do mikrofonu. Promiňte, začnu ještě jednou jeden z kandidátů na eh, cenu, eh, na Sacharovou cenu, David Izák, je stále ještě ve vězení bez soudního přelíčení. Již 330 eh, dní je vězněn v Eritreji. Komise pro lidská práva znamená, Eh, vytvářet více možností eh, svobody. My se v tomto ohledu musíme angažovat více a to platí také pro země vně Evropské unie. Prosím vás, žádám vás, baronko Eštonová, abyste vyčerpala tyto možnosti a vyvinula více tlaku na Eritreu a abyste udělala všechno pro to, aby byl propuštěn tento eh, občan Evropy. Musíme zcela jasně vyslat signál eh, prezidentu v Eritreji, že je potřeba jednat. Musíme také stanovit eh, podmínku, že veškerá jednání s Eritreji by měla být vázána na jeho propuštění. Já vám důvěřuji, že se toho zhostíte, paní Eštonová. Děkuji. Teď eh, pan Kurci. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci eh, poděkovat eh, paní zpravodajce za zprávu. Nicméně bych chtěl zároveň říci, že lidská práva Eh, se znovu tady nastolí po Lisabonské smlouvě. Neměli bychom hovořit jenom o lidských právech, ale také o tom, jakým způsobem se vede obchodní politika. Lidská, zda lidská práva jsou důležitá i pro naše partnery. Myslím si, že reakce na stanoviska Evropského parlamentu, včetně na cenu eh, Sacharovovu, kterou jsme nezdali, jsou důležité, ale zároveň práva křesťanů na světě. Myslím si, že už je je hodně případů přes pronásledování křesťanů, proto si myslím, že musíme velice rozhodně zareagovat. Důležitá je také spolupracovat s Radou Evropy, OSN, Organizací pro bezpečnost spolupráci v Evropě a také s ombudsmany a, tak, a, a z Rady Evropy a z různých členských států, protože je mnoho velice dobrých příkladů, jak jejich práva, práce opravdu pozitivně ovlivňuje eh, situaci v oblasti lidských práv. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, pan Oiland. Thank you, Madam President, Lady Ashton. Děkuji, paní předsedající. Přestože tato zpráva zahrnuje celou řadu otázek, tak bych si dovolila se zmínit jenom o několika. Je to velká tragédie, která je symptomatická a která ještě, které se ještě nedostalo dostatek pozornosti. Je potřeba ruským úřadu dám jasně najevo, že tyto incidenty je potřeba vyšetřit v souladu s zásadami právního státu. Místo toho vyšetřovatele a prosekutoři v případě Sergeje Machnického byli ještě povýšeně a podle mě tato praxe neuvěřitelným porušením práva na spravedlnost a Evropská unie a členské státy by eh, tomu neměly přihlížet se zavřenýma očima. Měli bychom mít na paměti mezinárodní závazky Ruské federace a proto, vážení kolegové, bych byla ráda, kdybyste podpořili pozměňovací návrh číslo 25, který chce uvalit sankce na skupinu 60 ruských představitelů, dokud eh, nebude vyřešen případ Sergeje Machnického. Grazie la parola l'onorevole. Děkuji. Poslanec Protašvit. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, velice děkuji, eh, paní předsedkyně. Jako člověk z podvýboru pro lidská práva bych chtěl velice poděkovat paní zpravodajce k velice dobré eh, návrhu zprávy, ale jakožto vedoucí delegaci pro spolupráci s Běloruskem Evropského parlamentu chci vyslovit uspokojení, že je tam i zmínka o situaci v této zemi. Konkrétně ta věc, že celou dobu je v Bělorusku omezení práva schromažďování a to i etnických menšin a také náboženských organizací. Jsem velice rád, že se tam také hovoří o omezování volného přístupu k internetu, kde tady je nechvalným příkladem právě Bělorusko. Eh, jsem rád, že paní baronka Aštonová eh, je zde a určitě se maximálně vynasnaží, aby ten dialog o lidských práv, který loni začal s Běloruskem, přinesl přinesl konkrétní efekty, hlavně když hovoříme o to, že je třeba přestat s represáliemi vůči obráncům lidských práv a nezávislých běloruských novinářů. Děkuji. Richiesta per il catch di AI, l'onorevole Autala. Teď paní Hautala. Pane eh, předsedo, já bych chtěla eh, reagovat na to, co eh, zde zdůraznila celá řada řečníků. Týká se to práv křesťanů. Byla bych velice ráda, kdyby <clears throat> kolegové se věnovali také tomu, že velice často jsou pošlapávána práva i jiných náboženských skupin. Myslím si, že skutečně bychom měli se pokusit o to, abychom byli koherentní a abychom byli důvěryhodní. <clears throat> Proto si myslím, eh, že bychom neměli v žádném případě používat dvojí měřítka. Doufám, že mm, Evropský parlament se bude této zásady držet. Dále bych se chtěla eh, zeptat paní baronky Štonové, jestli bude reagovat na všechny ty nové otázky a na ty věci, které související s novou strukturou, tak jak vznikne v té vnější službě. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo paní, eh, komise, paní baronka Děkuji, děkuji paní předsedkyně a také děkuji vám za veškeré ty příspěvky, které zde zazněly v rámci této diskuse. Tato diskuse byla mimořádně uh, užitečná. Já teď sedím na straně rady, předtím jsem seděla na straně komise. Já se pohybuji mezi těmito dvěma uh, místy a byla bych ráda, kdyby se to nějakým způsobem dostalo do zápisu. <clears throat> Ještě jednou bych chtěla eh, poděkovat paní Kine, chtěla bych ji velice poděkovat za tu práci, kterou odvedla při přípravě této zprávy. Chtěla bych ji poblahopřát eh, k této zprávě, která je mimořádně dobrá. Teď bych ráda reagoval na tři skupiny otázek. Eh, eh, začnu tím, co říkala paní Hautala úplně na konci a také eh, se o tom zmínil celá řada dalších kolegů. Na začátku bych chtěla říct naprosto jasně říci, že já hovořím o tom, čemu říkáme mainstreaming, protože já Velice často jsem byla svědkem toho, že lidská práva se odsouvala někam úplně do, do <clears throat> rohu, nikdo se jim nevěnoval protože lidé měli dojem, že eh, se stejně v té věci nic nedá udělat. Já neříkám, že něco takového by měla přijímat Evropská unie. Já naopak chci říci, že toto se nesmí nikdy opakovat. Musíme v každém případě se to projeví také v našich strukturách, jinými slovy, že do této struktury se promítnou právě lidská práva, e, tak, abychom měli zajištěnou veškerou expertízu, kterou potřebujeme v rámci této struktury. Já nehodlám sedět někde e, v koutě, i chci být součástí všeho toho, co děláme. Skutečně tím vším musí procházet <clears throat> jedna e, niť. A sice, že lidská práva budou vždy v centru našeho zájmu. Toho chci dosáhnout v rámci své e, práce a stoprocentně se budu angažovat v tom, abychom něčeho takového dosihli. Možná, že se nám nebude všechno dařit, ale mě skutečně záleží na tom, aby tento parlament pochopil, o co mě ve všem to jde. Chtěla bych říci, že je zodpovědností nás všech. Ano, potřebujeme expertní znalosti, ale eh, nemůže to zůstat eh, na bedrech pouze několika lidí. Je to zodpovědnost nás všech. To je první věc, kterou chci říci. Za druhém, velice často, velice brzy již uvidíme tu strukturu, která eh, bude součástí té naší služby. Ehm, eh, v rámci eh, setkání předsedů pracovních skupin eh, budeme se těmto věcem věnovat. Také budu jmenovat člověka, který bude specificky se věnovat lidským právům. Tím se vracím k tomu, jestli by tato věc měla být centralizována v Bruselu, nebo jestli bychom měli mít zástupce věnující se této otázce také v hlavních městech členských států. Připravujeme také nové školení pro vedoucí delegací kteří by měli být eh, vždy si vědomi toho, jakou obrovskou zodpovědnost mají. Takže eh, Toto je skutečně eh, základ této struktury a já udělám všechno pro to, aby si každý uvědomil, že má za tuto věc zodpovědnost. Ehm, dále bych chtěla reagovat eh, na to, co zde zaznělo o těch náboženských otázkách. Ano, náboženství, náboženské otázky jsou velice důležité, ostatně se o tom hovořilo i na radě. Kolegové zde hovořili o tom, že je potřeba se věnovat také právům dětí, právům eh, lesbických eh, občanů, gejů, žen a tak dále. Pochopitelně je třeba, abychom zdůrazňovali, že ve všech zemích toto jsou všechno základní věci související s ochranou lidských práv. Musíme být ale my nejprve ličtí tady. To je jedno z kritérií a na základě toto kritéria budeme přistupovat k těmto otázkám také v rámci vnější služby. Další věc, kterou bych chtěla říci, se týká věcí, které se již odehrávají a kde my hráváme určitou roli. To eh, se týká toho, co děláme například na Mezinárodním fóru, například Mezinárodní trestní tribunal. Eh, v letošním roce byl ratifikován. My eh, také zde máme svoji úlohu. Já jsem se obratila na všechny příslušné ministry ve státech, které ještě neratifikovali tuto smlouvu a s výzvou, aby tak učinili. Eh, podobně výbor na, eh, v OSN se snaží eh, také prodloužit moratorium na trest smrti. To si myslím, že je také zásadní součást práce, kterou bychom měli dělat. Je to věc naprosto univerzální, je to věc, které bychom se měli věnovat, je to věc, která zajistí určitý pokrok. Čili tyto tři oblasti. Za prvé se jedná tedy o struktury, aby všichni chápali, co děláme. Za druhé jde o to, abychom se věnovali skutečně všem všem v oblasti ochrany lidských práv a za třetí eh, soustředit se na to, co můžeme skutečně změnit. Na závěr bych chtěla říci, že musíme hledat praktické a inovativní způsoby, jak ty vysílané signály skutečně dostat tam, kam je dostat chceme. Myslím si, že je potřeba pracovat s lidmi přímo eh, v těch zemích, kde se setkáváme s lidmi, kteří bojují za lidská práva. Je potřeba najít nové způsoby, jak bychom zvýšili uvědomění o těchto věcech, o věcech lidských, souvisejících s lidskými právy. Dělám to prostřednictvím nejrůznějších Eh, prohlášeních já osobně. Jsou to také prohlášení, která přicházejí z různých institucí Evropské unie, také ze všech členských států. Je potřeba, abychom skutečně reagovali na tyto obavy, které souvisejí s ochranou lidských práv. Je potřeba, abychom eh, jako kolektiv skutečně se postarali o to, že se věci změní. Děkuji vám, paní Ashton. A na závěr bych chtěla ještě dát slovo paní Andrikiene jako zpravodajce na dvě minuty. Děkuji. Já bych nejprve chtěla říci, že překlad do angličtiny mého projevu nebyl úplně přesný, za což mě velmi mrzí. A proto se pokusím po skončení této diskuse nechat přeložit svůj projev do angličtiny a rozešlu ho všem kolegům, které to zajímá a také vysoké představitelce. Za druhé bych chtěla eh, poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi za velmi kladné hodnocení, také za kritické připomínky kolegovi Obermajerovi a Porebovi, kteří hovořili o křesťanských minoritách. Chci říci, že tato otázka není zmíněna ve zprávě. Nicméně v odstavci 126 je, se říká, že bojujeme za svobodu vyznání, a zmínky jsou i v jiných eh, odstavcích. A úplně nakonec bych chtěla ujistit eh, baronku Aštnovou, že Evropský parlament bude velmi pečlivě eh, kontrolovat práci Evropské služby pro vnější akci a budeme kritizovat případy buď neefektivnosti, anebo nečinnosti v oblasti lidských práv. Eh, ve zprávě za tento rok eh, velmi jasně říkáme, že nejsme spokojeni s tím, že Evropská unie ještě pořád nemá jasná měřítka pro hodnocení toho, jestli opatření v oblasti lidských práv vedly k nějakým výsledkům. Rovněž vyjadřujeme naši eh, nespokojenost s nedostatku pokroku při navazování dialogu o lidských právech. Baronko Ašnová, Evropský parlament se snaží nalézt společnou půdu na oblasti, v oblasti lidských práv, což ukazuje, že máme jednotný postoj k podpoře demokracie a k ochraně lidských práv jinde ve světě. Jasně tím také dáváme najevo, že eh, musíme spolupracovat s radou a s komisí. Evropský parlament je teď velmi významným hráčem v oblasti lidských práv a veškeré úsilí v této oblasti to Eh, bude muset zohledňovat. Děkuji všem těm, kteří se zúčastnili této rozpravy. Děkuji paní Andrikéne. Eh, tento bod je uzavřen a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Mám eh, také malé sdělení, předtím než jdeme dalšímu bodu. Francouzské úřady mě informovaly o tom, že došlo k nahrazení